Are you ready? Ho l'onore di annunciare Mám tu čest vám oznámit, že konference předsedů politických skupin právě rozhodla, že eh, Sacharovu cenu na rok 2017 eh, za svobodu projevu Eh, udělí demokratické opozici ve Venezueli. Ve Venezuele. all'assemblea nazionale eh, národní schromáždění